Dobré odpoledne, kolegové. Pokud byste souhlasili, tak můžeme začít druhou část naší dnešní práce. Já bych navrhoval, abychom se rovnou pustili do bodu programu 9, což je tedy zpráva o cestě do Budapešti a do Vídně. Vyslali jsme tam desetičlenou delegaci eh, v říjnu tohoto roku. Cílem té cesty bylo navštívit Evropský technologický inovační institut a seznámit se tedy se znalostními a inovačními společenstvími Připomínám, že to bylo velmi důležité v rámci s, také s nařízením týkajícím se EIT, který teď nedávno navrhla komise. Paní Carvalho se účastnila a také tedy nám něco řekne o tom, jak celá tato věc probíhala. A já skutečně chci poděkovat všem kolegům a těm, který, kteří se zúčastnili a chci jim také dát prostor proto, aby nám tedy sdělili, co si z této cesty odnesli, ale teď dám slovo paní Karvalio a ještě předtím chci tady uvítat skupinu účastníků. Jsou z jihu Portugalska, z Algarve a mají tedy teď skutečně příležitost, ano, vítáme je, tam, tam sedí za námi. A poprosím tedy paní Carvalho, aby nám k tomu udělala nějaký výklad. Prosím. O tom tedy, jak proběhla ta návštěva ITRE v Vídni a Budapešti. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Delegace navštívila Budapešť a potom Vídeň. Byla to cesta, kterou jsme věnovali především tedy fungování i IT. Měli jsme příležitost mít skutečně velmi důkladné diskuse s různými členy EIT, z řídícího eh, týmu, s ředitelem také EIT a s těmi pracovníky, kteří působí tedy v infrastruktuře v Budapešti a také tedy s těmi společenstvími znalostními a inovačními, podstatě, jakým způsobem tedy to funguje, jaký jsou členové partneři, čili tam jsou skutečně různé úrovně. Byli jsme opravdu velmi vřele přijati eh, ve všech jednotlivých skupinách a fórech e IT a mohli jsme opravdu velmi otevřeně diskutovat se všemi tedy zástupci na nejrovnějších úrovních a já skutečně chci všem poděkovat za to, že se nám tak věnovali, že nás provázeli, že s námi diskutovali a opravdu zodpověděli všechny otázky, které jsme jim chtěli položit. Opravdu jsme velmi tedy kladně oceňovali jejich postoj v průběhu naší výměny názorů. Získali jsme velmi důležité informace získali celou řadu poznatků. A ne všichni tedy členové dobře znali eh, fungování i IT předtím, takže to pro poslance byla možnost se s ním lépe seznámit. Byli jsme velmi rádi, že i IT bylo schopno eh, překonat určité nesnáze které v podstatě byly eh, označeny jako takové ve zprávě účetního dvora v roce 2016, čili jsme jednali v podstatě o strukturálním uspořádání a jsme velmi přesvědčeni, že skutečně tedy došlo k tomu, že se překlenul ten eh, základní problém a že IT teď funguje na lepší bázi. Také nás velmi tedy příjemně překvapily výsledky a obsah tedy těch eh, akcí, které provádějí různá společenství, znalostní či inovační v oblasti eh, klimatických změn, energetiky, eh, surovin. Takže jsme měli skutečně příležitost diskutovat i s některými nejvyššími zástupci a také s jednotlivými experty Nicméně jsou tady určitá místa, která jsou tedy velmi důležitá pro tu naši budoucí zprávu. Paní Matias, další tedy zpravodajka, která se právě zabývala těmito otázkami IT, v podstatě hovořila i o otázkách týkajících se lepší vyváženosti z hlediska zeměpisného také lepší vyváženosti z hlediska znalostního trojuhelníku a také v podstatě třeba pod, mm, potřeba podporovat různou možnost součinnosti eh, v rámci tedy těchto společenství ale půjde skutečně o to, aby se zde tedy vytvářely dostatečné synergie i s dalšími eh, oddíly horizontu Evropa Čili si myslíme, že skutečně i IT možná je trošičku nadále izolován ve vztahu k těmto dalším činnostem, které probíhají v eh, komisi v oblasti inovací a výzkumu a že by bylo třeba, aby zde byla nastavena těsnější spolupráce mezi horizontem a IT. Čili to byly v podstatě takové zásadní otázky, které jsme řešili a na základě té návštěvy připravíme tedy zprávu právě, která bude obsahovat i výsledky těch jednání. Ano, děkujeme mnohokrát. Máme tady, prosím, krátká vystoupení. Buďte tak laskavi, pokud byste byli ochotni podrobit se časovému limitu jedna minuta, bylo by to vítáno. Není paní Lejtau Markeš. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za udělené slovo. Já budu hovořit velmi stručně. Já bych chtěla v podstatě říci něco k tomu, co sdělila paní Carvalho. Já jsem tedy měla také příležitost účastnit se této návštěvy a chtěla bych zde sdělit určité obavy. Pokud jde tedy nejprve o udržitelnost v čase těch společenství znalostních a inovačních, myslím si, že doposud E, prožívají takové určité období tedy e, prvních krůčků a teď by měli tedy se už dostat do fáze určité zralosti a to bude vyžadovat také financování. Také je třeba zdůraznit, že v některých zemích je daleko vyšší koncentrace těchto činností než jinde že by se to mělo zvážit při vytváření tedy nových těch společenství KIX ve vztahu k těm, která již existují. A pak je tady v podstatě taky takový návrh, který bych chtěla vyjádřit. Byla bych velmi ráda, nebo chtěla bych zdůraznit, že je velmi důležité se setkat s účastníky KIX, ale bylo by dobré, kdyby i další poslanci měli možnost si vyslechnout zástupce těchto KICS v některých tedy specifických oblastech, jako je třeba digitální agenda a jako jsou tedy vůbec digitální postupy obecně. Ano, děkuji mnohokrát. Pan Pekarinen, prosím. Yes, from Renew. Renew. Pokud dovolíte, pane předsedo, já budu hovořit finsky. Chci využít možnosti, aby hovořil svou mateřštinou. Vážený pane předsedo, já jsem se neúčastnil této cesty do Budapešti, ale chtěl jsem vám k tomu říci pár slov. Je zřejmé, ale je také důležité, abychom rozvíjeli tato společenství, ta znalostní společenství, to znamená, že je třeba, abychom měli lepší znalosti, abychom mohli více inovovat, abychom více také znali e, různé objevy, ke kterým dochází a aby se to také mohlo potom přenášet do podnikové sféry a z Evropy potom třeba i dál do zbytku světa. Proto je třeba vytvářet nezbytné podmínky pro to, aby potenciál znalostní byl v přímém napojení na obchodní kruhy a na podnikatelské kruhy, protože to nám umožní eh, vytvářet nové produkty, které si pak najdou svou cestu na trhu a také to umožní, abychom zvyšovali svůj podíl na trhu. EIT eh, e a jeho KIX to jsou rozhodně velmi tedy úspěšné organizace. Eh, myslím, že se jim podařilo splnit to, co jsme od nich očekávali. Ale ještě několik poznámek. Je třeba, aby institut nadále pokračoval ve své práci. Potřebujeme zde zajistit určitou zprávu, určitý, určitou formu řízení. A myslím si, že tento příklad by potom měl být následován i jinde v Evropě a nejenom v Budapešti. A další připomínka. Za sebe mohu říci, že jsem si kladl otázku a již několikrát, jak to vypadá s těmito platformami, protože hovoříme o platformách na úrovni jednotlivých zemích, ale teď potřebujeme organizaci na celoevropské úrovni. A ještě jedna poslední poznámka. Třetí pilíř horizontu v těch jednotlivých úkolech se velmi blíží cílům EIT a také tedy těch KICS. Myslím si, že je třeba v každém případě, abychom tedy dbali na to, aby mohli pokračovat dále v práci. Ano, děkuji mnohokrát. Samozřejmě máme možná trošičku jaksi časový sklus, ale teď poprosím jenom o jednominutová stručná vystoupení tak teď dávám slovo panu Japsovi. Ano, děkuji mnohokrát. Já bych chtěl navázat na to, co říkala paní Carvalho já jsem byl ve Vídni a v Budapešti a opravdu jsem byl velmi rád, že jsme se mohli setkat s vědci, inovačními pracovníky a také tedy s lidmi, kteří působí přímo v EIT a co mě velmi příjemně překvapilo, bylo skutečně to, jak fungují KIX, jaká je tam atmosféra a myslím si, že je to velmi tedy důležitá věc. Ano, děkuji mnohokrát. A paní Judith Bunding ještě vystoupí. Na straně čtyři vaší zprávy hovoříte o tom, že někteří eh, účastníci těch společenství říkali, že tam jsou kritické body v tom nařízení týkajícím se EIT a chtěla bych slyšet, co tedy se k tomu můžeme dozvědět více. Ano, děkuji. Prosím, ještě Další vystoupení. Ano, my jsme skutečně se ptali na to, jak by v podstatě chtěli tedy změnit eh, účastníci těch eh, společenství, eh, ti vedoucí představitelé, ty otázky toho textu, který se týká e i IT. Oni zmiňovali především vzdělávání, říkali, že v oblasti vzdělávání by mohli udělat více ale že samozřejmě vzdělávání souvisí jaksi s jejich činností obecně, že to není něco, co by mohli oddělovat, že to souvisí skutečně s tou prací eh, vědeckou a inovační. To je jedna věc. A druhá věc, v podstatě mají tedy určité obavy, pokud jde o udržitelnost těch kicks, protože tři kicks, které začaly úplně na začátku, v oblasti eh, digitální, například v oblasti klimatické a tak dále, ti si kladou otázku, jakým způsobem v podstatě bude vypadat případně ta fáze tedy eh, útlumu financování ze strany komise. A také si dělali obavy o rozpočet a způsob rozdělování rozpočtu, protože ten rozpočet by měl podstatě nějakým způsobem tedy se zmenšovat a mají pocit, že ten způsob, jak jim to bylo nastaveno, není zcela vhodný, že by v podstatě to rozdělování mělo probíhat podle jiných parametrů, že ta křivka by měla vypadat jinak, než vypadá nyní, pokud jde o snižování toho rozpočtu. A myslím, že tady je také otázka některých výjimek, které existují v nařízení, ale které by se teď už neobjevily v tom návrhu komise. A oni by byli rádi, kdyby to tam skutečně v podstatě bylo znovu. Ale paní Matias se tím samozřejmě zabývá v rámci práce na tomto textu. Ano, děkuji mnohokrát, děkuji vám všem. A teď se podíváme na body 10 a 11 výměna tedy názorů na to téma balíček EIT. Máme dva zpravodaje. Já dám slovo oběma zpravodajům, každý bude mít pět minut a potom tedy eh, stínoví zpravodajové dvě minuty, někteří možná i čtyři, ale v podstatě půjde o to, abyste skutečně se snažili dodržet ten čas, který máme asi hodinu deset minut abychom opravdu dodrželi ten náš program tak, jak byl původně zamýšlen. Takže já začnu paní Matias, prosím, která je tedy zpravodajkou eh, pro tedy tu přepracovanou verzi nařízení o EIT. Ano, děkuji mnohokrát, vážení kolegové. Já bych chtěla poděkovat paní Carvalho za to, že nám tedy představila hlavní body té návštěvy v Budapešti a ve Vídni, protože tyto body spolu těsně samozřejmě souvisejí. My jsme se pokusili velmi jasně naznačit synergie mezi strategickými inovacemi a novým textem o EIT. Já myslím, že skutečně bych se ráda zmínila o některých podstatných bodech v nařízení, zejména o rozsahu působnosti nařízení a zaměřila se tedy na několik věcí, ke kterým také v podstatě kolegové přispěli svou zpětnou vazbou. Máme určité obavy, pokud jde o úlohu parlamentu jako takového při tom postupu přepracování textu. Protože samozřejmě tady jde o vypracování té strategie pro EIT a inovace, ale je také zároveň třeba se v podstatě zaměřit na ten časový rámec celého toho přepracování textu, protože zajistit účast parlamentu znamená, že musíme pracovat na těch časových aspektech přepracování textu, protože i IT by v podstatě mělo být více propojeno s eh, horizontem Evropa. To znamená, že po tom sedmiletém období musíme se ujistit, že skutečně tady došlo k tomu propojení. A pak je tady otázka transparentnosti, která je velmi důležitá, protože při mnoha příležitostech, když jsme o tom diskutovali a už v podstatě poprvé, když jsme o tom hovořili a zmínili jsme se o tom i dnes dopoledne, tak šlo o otázku EIT a KIX a skutečnost, že jsou velmi soustředěny v některých zemích. Že KIX by se měly asi více tedy otevřít, být vstřícnější vůči vnějšímu prostředí. Že je to také otázka v podstatě toho, jak je nastaveno partnerství. Samozřejmě je třeba ujistit se o tom, že e i IT bude více decentralizován a bude pokrývat i jiné činnosti. Čili je skutečně třeba stanovit jasná kritéria v tom nařízení, pokud jde o eh, to, jakým způsobem budou v podstatě ty KIX moci pracovat, jak v podstatě bude skutečně ta soutěž mezi nimi velmi otevřená a transparentní. A týká se to samozřejmě kritéria excelence, ale ne jenom, protože je třeba, abychom měli tedy dobře vypracovaný přehled o těch kritériích. Pokud jde o EIT, Myslím si, že v podstatě by se neměl omezovat jenom na to, co dělal v minulosti a Pokud jde o činnosti, které se provádějí, některé ukazují, že je tady skutečně velký potenciál a že by se to mělo zapracovat do těch opatření, která budou obsažena v novém textu, pokud jde o monitorování a následné sledování. Pokud jde tedy o kontrolu ve vztahu ke KIX a že možná také bude nutné mít tady kratší období na hodnocení, protože to období sedmileté je až příliš dlouhé. A potom ještě jeden velmi důležitý bod, ke kterému bych se chtěla věnovat a omlouvám se panu předsedovi, že možná překročím čas, ale to je otázka tedy zaměstnanců. Víme, že i IT by mělo být by měl být schopen reagovat na nové výzvy a k tomu, aby toho byl schopen, institut potřebuje tedy skutečně více lidských zdrojů. A myslím si, že je důležité, abychom na to získali rychlou odpověď, protože tady je v podstatě určitá mezera v tom nařízení, protože nelze obnovovat smlouvy v okamžiku, kdy ta smlouva dospěla ke svému konci a máme tady v podstatě omezení roku 2020. Čili myslím, že tom přepracovaném znění se tomu musíme věnovat, ale je tady otázka těch zaměstnanců, kteří již jsou ve stavu IT. Čili si myslím, že je třeba tuto mezeru nějak vyplnit, protože Jinak se může stát, že skutečně v následujícím roce se připravíme o celou řadu velmi tedy kvalifikovaných pracovníků. Můj čas tedy už téměř uplynul, nebo spíše úplně uplynul, ale ještě vím, že toto byl velmi důležitý bod a teď doufám, že se k tomu vyjádří i kolegové. I go now to Madame Díky, paní Maria Carvalho která je zodpovědná za strategickou inovační agendu EIT na roky 2021 až 2027 posilování inovace, talentu a tvorby kapacit. Máte pět minut, abyste představila svou zprávu. Děkuji vám, pane předsedající. Zmíním pět bodů. Samozřejmě je toho mnohem více, ale těch pět je asi nejdůležitějších. A už jsem o nich začala mluvit eh, v rámci vystoupení k misi do Vídně a Budapešti. Za prvé tedy lepší vyváženost v rámci toho znalostního trojuhelníku. Zejména se musíme soustředit na vzdělávání a vědu. EIT se v nedávné minulosti hodně slo, e, soustředil na podnikatelskou a inovační součást své činnosti a méně dbal na zbylé dva trojuhelníky toho trojuhelní, eh, úhly toho trojuhelníku, což jsou vzdělávání a věda. Je potřeba si uvědomit náš zájem na posílení vzdělávací činnosti. Vzdělávací činnosti, které jsou zakotveny již v probíhajících projektech, jsou zvlášť důležité. Například postgraduální studium v průmyslovém prostředí nebo v podnikatelském prostředí, odborné vzdělávání, a s tím související činnosti. Takže to je jedna změna, jakou bychom rádi navrhli pro původní návrh komise. Za druhé, v souladu s tím, co říkala paní Matyáš eh, ohledně otevřenosti a transparentnosti. Myslíme si, že první výzvy, které EIT dělá, jsou velice transparentní A potom v průběhu procesu, když se tam přidají partneři a i další centra, stává se, že ty výzvy již nejsou otevřené a transparentní. Proto bychom rádi zajistili, že otevřené výzvy, když se hledají nové lokality nebo noví partneři, budou vždy prioritou číslo jedna. Co se týká geografické vyváženosti, zde mám trošičku jiný názor, než eh, jaký eh, sdělila kolegyně Marize. Myslím si, že hlavní kritérium by měla být excelence, ale měli bychom mít možnost zachovat určitou geografickou rovnováhu i s takovým kritériem, jako je excelence. Měli bychom mít možnost uchopit ty kapsy excelence, které existují po celé Evropě ve finále bude ten výsledek stejný. Chceme vyváženější geografickou distribuci, ale primárním kritériem musí být excelence. Nejen co se týká zemí, i co se týká regionů. Protože i zde dochází k velké koncentraci těchto lokací v některých regionech. Dále synergie je potřeba vyjasnit si roli RIX a RIS a je potřeba si vyjasnit financování regionálních fondů co do EIT. A měli bychom také najít nějaký hezký způsob, jakým by EIT spolupracovalo s EIC. To je vlastně téma v celém horizontu Evropa a EIC. A mm, už jsme diskutovali s EIT o možnostech, jakým způsobem by se do té zprávy dalo integrovat, že se zajistí, že oba subjekty budou více spolupracovat. Za čtvrté, finanční udržitelnost. Všichni víme, že toto je důležité pravidlo. Tedy, že po 15 letech to má být soběstačné. Je škoda, že zde nemáme žádné postupné vylučování fondů a že bychom financovali aktivity, které jsou vzdálenější od trhu, tak abychom nepřicházeli o znalosti a zkušenosti, které byly takto vytvořeny. Takže chtěli bychom najít nějaký model, který umožní udržitelné financování KIC. A za páté, ty dva nové KIC Návrh komise hovoří o dvou nových KIC. Jako jedno z témat eh, se navrhuje kreativní průmysl. Přičemž s tím souhlasíme. Ale to druhé téma se nechává otevřené. Existuje studie komise, která identifikovala několik témat ve studii dopadu a jedno z těch témat které v té studii dopadu je, je velice důležité téma. A my bychom rádi, aby stínoví zpravodajové a ostatní kolegové zvážili, a nám to připadá velice důležité téma pro celou Evropu, a EIT ho zatím neřeší, a to je téma související s vodou. Nedostatek vody, kvalita vody, otázky řek, jezer, oceánu a tak dále. To všechno by mohlo být dohromady důležité téma pro jedno KIC. Už máme KIC pro energetiku, pro potraviny, pro zdraví, ale vodu zatím nemáme pokrytou. Takže to je jistě téma k diskusi. Každopádně to je návrh, který bych ráda kolegům takto přednesla. Děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Děkuji, paní Carvalho. A teď dostanou slovo stínoví zpravodajové. Nejprve zprávy Marisy Matias za EPP Andrius Kubilius. Děkuji. Pokusím se o stručnost. Tato zpráva je asi o někud jednodušší než strategie EIT. Otázka je, jak vnímáme celou strategii EIT. jak z hlediska zkušeností, tak z hlediska budoucnosti. A zda stačí to, co komise navrhla? To je otázka. Vidím zde několik otázek, které je potřeba probrat, kromě toho, co říkala paní Carvalho. Nevím, jestli nám na to někdo bude schopen odpovědět. V první řadě, já jsem v parlamentu nováček, takže možná ještě plně nerozumím tomu, co EIT má přesně dělat. Ale já to vnímám tak, že nejdůležitější poslání EIT je tvorba KIC. Takže to je zajímavé jistě, já nevím, jestli to mají být jenom sítě, nebo jestli to mají být klastry, protože podíváme-li se na to, jak se inovace provádí v jiných zemích, tak buď tam vznikají reálné klastry, tedy kde se združuje biznis, věda a vzdělávání a jsou blízko jedno druhému. Přečtete si literaturu o Silicon Valley, zjistíte, že nejdůležitější instituce v Silicon Valley je místní hospoda, kde se inovuje. Protože večer se biznismeni, výzkumníci a studenti sejdou všichni v hospodě a mluví spolu a tím vytváří vlastně přidanou hodnotu. Takže když vytváříme nějakou síť napříč celou Evropou, tak upřímně nevím, kde ta diskuse bude probíhat. Takže to je první otázka. Druhá otázka je, zda se EIT má věnovat pouze tvorbě KIC a tím e, dávat finanční podporu startupům a do vzdělávání. Dostáváme se do období, kdy první tři KIC projdou postupem vlastně ukončení finanční pomoci z EU. Já jsem hovořil s několika z nich a chápu, že pro ně to bude dost značná výzva, aby vůbec přežili, aby zůstali sami o sobě bez pomoci EU. A to pro mě otevírá strategickou otázku, zda to tedy znamená, že mise IT vytvářet KIC možná není životaschopná. schopná protože to vypadá, že KIC nejsou schopni přežít bez pomoci. A eh, musíme se zaměřit na akademickou literaturu o klastrech. Největší závěr vždy je ten, že pakliže chcete klastry vytvářet eh, z hlediska administrativní síly, že to vůbec není to nejlepší, že ty klastry většinou nepřežijí. Takže možná se tady dostáváme k určité situaci, kde bude potřeba dát si řádné odpovědi. Produkuje EIT skutečně to, co má produkovat? Tedy reálné klastry pro reálnou inovaci? A za druhé, a už se blížím ke konci, v některých zprávách jsem už viděl, že KIC nejsou úplně zajímavé pro velký biznis. Velký biznis se KIC neúčastní. Co to znamená? No, když se podíváte na inovaci, tak inovaci dochází buď prostřednictvím klastrů, nebo malých firm, nebo velkých firm. Byla to Nokia, Ericsson, Siemens. A pak, když se začala implementovat velká inovační strategie, tak ty firmy z Evropy odešly. A tady musíme vidět ten problém EIT by měl představovat nějakou vyšší míru atraktivity velkých firm, protože bez velkých firm, bez jejich přítomnosti které, a podpory pro inovaci, tak to moc efektivní nebude. Děkuji za SAD u obou zpráv. Je stínová zpravodajka paní Galvez Muñoz. Budu mluvit španělsky, prosím. Moc krát děkuji eh, paní Carvalho i paní eh, Matias za jejich prezentace. V podstatě souhlasíme eh, s většinou těch obav a otázek ohledně toho, co je třeba zlepšit. Hlavní je dosáhnout větší rovnováhy na jedné straně znalostního trojuhelníku, což v podstatě tady souhlasím s paní Carvalho. Vzděla, vzdělání a věda e, musí být posílena a právě tak je potřeba usilovat o větší geografickou vyváženost, protože upřímně řečeno tady ta vyváženost zatím neexistuje. A souhlasím s paní Carvalho a ne už tolik s paní Matias, že e, excelence by měla být hlavním kritériem e, pro distribuci, ale je pravda, že by měly být aktivovány mechanismy, které by nám umožnily podnikat iniciativy a pouštět se do návrhů, které by byly inkluzivnější. A především je potřeba mít na paměti regionální rozdíly, protože jsou tu dvě osy. Je tu státní osa a regionální osa, která, a tyto osy nejsou často příliš dobře definovány. Některé státy si, dejme tomu, žádají speciální pozornost, ale v jiných státech jsou to pouze některé regiony, které si žádají speciální pozornost. A když se podíváte na mapu toho, kde leží eh, KIC a kde leží EIT, tak v některých státech jsou velké, vysoce osídlené regiony, eh, které nejsou vůbec nijak zastoupeny a kde KIX nevyvíjí vůbec žádnou aktivitu. Takže tohle je věc, kterou bez pochyby je potřeba mít na paměti. Potom třetí rovnováha, e, to je e, rovnováha genderová, která také často chybí v práci e, tohoto institutu. Je pravda, že samotný institut provádí iniciativy, které mají napravit tuto genderovou nerovnováhu, ale i tady je potřeba ještě dělat více. Potom jdu na další bod. Souhlasím s paní Matias v tom, že musíme být schopni vyřešit pracovní problém, který e, existuje v institutu. Jestliže chceme e, tomuto institutu umožnit růst a e, zvýšit jeho příspěvky, tak bude potřeba více personálu. A tím pádem nemá vůbec smysl, aby eh, byly jaksi propouštěny některé osoby, které jsou navíc nejzkušenější z celého institutu. Tady je potřeba najít určitá řešení, eh, protože by to nebylo dobré pro institut eh, ani pro KIX a nebylo by to dobré ani pro Evropskou unii obecně. Potom tu máme otázku finanční udržitelnosti. To je další bod, na kterém je potřeba pracovat a je potřeba mít na paměti, že ne všechny KICS jsou stejné. U těch prvních Kicks se více experimentovalo než u těch následujících, ale kromě toho ne všechny působí ve stejných sektorech a ne všechny mají stejnou kapacitu přitahovat investice. Dejme tomu, nemají stejné prostředky, protože některé sektory zkrátka jsou méně atraktivní pro investory a jiné více. Takže tahle rozmanitost mezi samotnými KICS musí být také faktor, který je třeba brát v potaz. A konečně eh, velice ráda bych se zmínila o těch nových gigs. Je pravda, že JRC e vypracovala zprávu pro Evropskou komisi o tom, jaké by měly být tematické oblasti, ve kterých by se mohly ty nové kicks rozvíjet. Je to například kreativní eh, průmysl, kulturní průmysl a potom další. Je pravda, že v oblasti vody a moří na tom máme zájem, protože to se dá nějakým způsobem svázat s těmi hlavními misemi, které se objevují v horizontu Evropa, ale pak tu máme ještě další oblasti, které nejsou v horizontu Evropa tak rozvinuté a jsou to přitom velké iniciativy e, v celé Evropě a možná, že jsou regiony, které nejsou zrovna tradičně inovativní, ale tady e, je soci- sociální inovace e, důležitým prvkem. Je potřeba více specifikovat imigraci, inkluzi, a eh, zkrátka odkazovat na to jako na sociální inovaci. Tohle je oblast, která by měla být jednou z hlavních. To bylo tedy několik eh, hlavních bodů. A taky souhlasím s kolegy v tom, že ten institut je už teď tak trochu izolovaný od té obecné strategie inovací. A měli bychom velice vážně eh, pracovat na hledání synergií, protože tady máme nesmírně důležitý nástroj a je potřeba umět ho lépe využívat. Děkuji. Děkuji. A za Riňu máme pana Žabse, který hovoří také za paní Solis Perez. Děkuji moc krát, pane předsedo. Nejprve bych chtěl vyjádřit plnou podporu celému tomu projektu a pokračování práce EIT. Nicméně některé otázky, které byly zmíněny, jsou poměrně zásadní i z naší perspektivy frakce Renew. Za prvé je to otázka otevřenosti KIX. Samozřejmě víme, že před 11 lety byl vytvořen EIT s obrovskou mírou autonomie správní rady, která mohla vytvářet nové kicks a zahrnovat nové partnery. Jestliže hlavním cílem EIT je produkovat, dejme tomu, evropské inovační prostředí, tak otevřenost KIX novým partnerům je zásadní což platí i pro viditelnost EIT a KIX ve všech členských státech, protože i tady, když v Evropském parlamentu oslovujeme některé kolegy a hovoříme o EIT, tak mezi námi je poměrně mnoho takových, kteří vůbec nevědí, co to vlastně je, přestože tenhle projekt už běží 11 let, což znamená, že i viditelnost je problém, který by se dal vyřešit prostřednictvím vytvoření inovačních hubů EIT v členských státech. To je návrh, o kterém komise také uvažuje a já bych ho plně podpořil. Potom tu máme otázku geografického rozšíření. Já naprosto souhlasím s kritériem excelentnosti. Nicméně tady nejde jenom o to, abychom měli e, evropské inovační prostředí, ale také domácí inovační prostředí v členských státech. A z tohoto pohledu e, regionální inovační schémata, to je věc, kterou je třeba podporovat i v budoucnu. Bývalo to dobrovolné a teď to má být povinné. 10% podle návrhu komise má být vyčleněno na výzkum a inovaci. Podle mě by to mohlo být i více než jenom 10% financí. Potom třetí problém zmínili už mnozí kolegové a to je otázka finanční udržitelnosti KICS. Ta představa, že proběhne nějaký, nějaký face out a monitorování, které bude patrně častější než po sedmi letech, je velice hezká. Od KIK se očekává určitá evropská přidaná hodnota, eh, i po 15. roce. A tady je nesmírně důležitá zmínka o memorandu spolupráce. Otázka je, co to vlastně přesně znamená, Možná bychom do agendy strategické inovace měli dát trochu více o tom, co to vlastně znamená. Jaká práva a povinnosti tyto KICS mají po 15. roce. A pokud jde o ten poslední bod, což je otázka nových kix, tak jeden z nich už byl navržen ve strategické inovační agendě. Je to ten kulturní a kreativní sektor. Já, mám, nemám, nic, já nemám nic proti tomu. Nicméně když budeme vytvářet desátý KIK v roce 2025, tak by to mělo proběhnout více-méně transparentně a mělo by si vědět, jak se kix vytvářejí ať už jde o ten o provodu nebo ten pro migraci, který také byl párkrát zmíněn. Tady je zásadní transparentnost ohledně otázky nových kicks, podle mého názoru. Děkuji moc krát. Děkuji, pane Iaps. A nyní za zelené je stejný stínový zpravodaj u obou bodů. A dávám tedy slovo panu Buchnerovi. Klaus Buchner, prosím. Děkuji vám moc krát. I já vnímám eh, práci EIT jako něco naprosto zásadního, protože eh, vyrovnává deficity eh, v evropské výzkumné struktuře, jak pokud jde o finance, tak pokud jde o kreativní prostředí. A proto si myslím, že je naprosto zásadní, pro naše inovační síly v příštích desetiletích, ale je potřeba, aby, to, aby byl eh, institut vybaven také patřičným rozpočtem. A už někteří předřečníci to zmínili také, já si myslím, že potřebujeme ještě zlepšení v tomto směru. Eh, mám problémy taky s tím, i o tom už byla řeč, eh, s tím institucionalizovaným partnerstvím, a s tím, že se to nyní má stát modelem v horizontu Evropa. Já nejsem přesvědčen o tom, že, zvlášť, že to odpovídá zvláštnímu charakteru KIX. Uvedu příklad. Předpoklad, že 40 členských států se má podílet na takovýchto partnerstvích, je v mnoha oblastech smysluplná, nebo v některých oblastech smysluplná, ale určitě ne ve všech. Já sám jsem byl vedoucím v evropské spolupráce v oblasti výzkumu a takováto omezení jsou často velkou překážkou. Potom to také bylo zmíněno, ale já bych to chtěl velice zdůraznit, a to jsou výběrová kritéria pro nové Kicks. Ty musí být jasná a transparentní. Eh, už eh, o tom hovořil eh, někdo z mých předřečníků. Já si myslím, že tady je mnoho problémů, které musí být vyřešeny. A samozřejmě, že musí proběhnout nějaký výběr, ale ten výběr musí být takový, aby byla zachována co největší transparentnost. Zvláště aby KIX nebyly nějakou uzavřenou skupinou, ale aby mohli přijímat snadno nové partnery. Je to zejména důležité pro malé a střední podniky, které za stávajících okolností nemají všechny informace a které mohou být, tedy novou, mohou být nově založené a potřebují se také podílet. Nová centra excelentnosti v inovačně slabých regionech jsou sice důležitá, ale i to zdůraznili mi předřečníci, že excelentnost je důležitější. Ono je to jednoduše tak, že u některých témat jsou některé regiony silnější a mají lepší předpoklady než pro jiná témata a to je potřeba zohledňovat. Takže pokud, eh, pokud máme ten, to, kritérium 40%, tak to není eh, tolik důležité. A eh, ještě poslední bod. V Evropě máme velké problémy s dosahováním cílů. A já si myslím, že i tady to musí být důležité téma. Klimatické cíle musí být nutně Eh, reflektovány v cílích EIT a v cílích misí. A právě tak ve, strategii, eh, ve strategické inovační agendě. Eh, principy udržitelnosti musí být obsaženy silněji také v obchodních plánech. Takže tolik moje nejdůležitější poznámky a děkuji vám. Děkuji moc krát za tyto komentáře a teď za skupinu ID máme dva stínové zpravodaje. Takže každý maximálně na dvě minuty. Jako první bude mít slovo pan Andrea Karopo. Grazie. Děkuji mnohokrát. Já jsem zatím v debatě nevystupoval z důvodu času, ale chci poděkovat paní Carvalho eh, za to, jak vedla návštěvu Vídně a Budapešti. Byl to v podstatě závod s časem, neměli jsme ani minutu klidu a neustále jsme pracovali. Byla to skutečně skvělá mise a děkuji celému výboru za práci. Tak, eh, je tady spousta věcí. Hovoříme-li o slabé analýze eh, k tomuto institutu, tak eh, nutně nabýváme dojmu, že ten follow-up k těm všem kritickým bodům, které jsme jim řekli, že v podstatě e, na tom byli lépe. E, takže možná by bylo příště lepší začít jakoby od konce e, vida to, jaké byly výsledky práce po té, co jsme to co jsme to kritizovali. Jak říkal pan Buchner, jinak hrozí, že to bude takový exkluzivní klub, který bude nahony vzdálen od reality. Takže úkolů máme jistě spoustu. Jedna věc, co se týká té viditelnosti. Nevím, jak to přesně je, ale řekl bych, že EIT v podstatě je takovým fixním nápadem. Není to nic dynamického, nevytváří to žádnou komunitu. A proto si myslím, že by možná nebylo špatné změnit název, protože obrovská většina našich kolegů a e, jsou to kolegové zde v parlamentu, nevědí vůbec, co to EIT je. Představte si, jak to asi musí vypadat v členských státech. Takže možná by to bylo, e, bylo dobré vymyslet nějaký název, který bude předem jasný, aby bylo jasné, co znamená. Tak a poté, co se vrátím k tomu, co říkal eh, dopoledne pan generální ředitel Pake. Horizont Evropa, to je taková ta horizontálnost. Jinými slovy, opouští se myšlenka klastrů. A pouštíme se na cestu, která zdá se nevypadá úplně správně. A pokud se podíváme na ten kreativní kulturní průmysl, to je také velice specifický sektor a já nevím, jestli naše cíle náhodou nejsou úplně zkreslené, když se vydáváme na tuto cestu i v rámci Horizontu Evropa. Toť vše, děkuji vám za pozornost. Děkuji. A teď druhý stínový zpravodaj, paní Elena Lici. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za prezentaci, díky za vysvětlení, co se týká fungování a předpokládaných úkolů v rámci strategické agendy eh, v institutu EIT. Jako zástupkyně naší frakce bych chtěla zdůraznit, že my jsme vždy byli pro inovace a výzkum, pokud tyto, tyto přináší hmatatelné prospěchy pro celou Evropu. Data, která dostáváme z Evropské výzkumné služby Evropského parlamentu, co se týká studie dopadu a e, agendy strategického rozvoje, podtrhují, že 70 finanční podpory EIT se soustředí pouze na pět zemí. Nizozemsko, Německo, Francie, Švédsko a Spojené království. A to je podle mě znak nedostatku integrace a prosazování fungování KIC v regionech v celé Evropě. Tím pádem mají jenom omezený dopad. Pakliže tento návrh má posílit ty inovační systémy, ale ne, neřekne se jak, jakými praktickými opatřeními a podle jakých parlamentů, tak jakým způsobem hodláte vytvořit to rovnoměrné rozložení prostředků mezi členskými státy? Tolik má první otázka. Dále z té studie dopadů, který, kterou máme od komise eh, z roku 2009, se říká, že 77 eh, veřejných konzultací říká, že spolupráce mezi vyššími vzdělávacími orgány, eh, výzkumnými organizacemi a biznisem nejsou dostatečně integrované na, na regionální a národní úrovni. Jinými slovy, do otázka je, jakým způsobem hodláme pomoci v této oblasti. Strana, kterou zastupuji Lega a frakce ID, chce prosazovat transparentnost KIC za účelem úspěšnosti projektu a za účelem lepší implementace na lokální úrovni. Ale eh, v tom samém dokumentu se eh, čte na straně 53, že někteří partneři v rámci KIC vyjádřili ehm, eh, obavy, že se ty fondy distribuují jen mezi několik mocných nebo jaksi sami sebe prosa, prosazujících se partnerů. Eh, takže má otázka odtud. Jakým způsobem hodlá komise překonat tento problém? Jak se zajistí transparentnost co do distribuce těchto fondů? v rámci toho, že se bude analyzovat buď tedy, že bude hlavní excelence, anebo teri- teritoriální distribuce. Analyzoval toto vůbec někdo? Eh, jsou nějaké kontrolní mechanismy? V rámci finančního plánu, co se týká udržitelnosti KIC, tak tam ten eh, Evropský inovační institut chce provádět školení aby mohl proškolit a vlastně najít v první řadě příští generaci eh, talentů. Lega toto prosazuje, toto podporuje a prosazujeme zejména vztahy mezi univerzitami, eh, výzkumnými ústavy a malými a středními podniky, což jsou velice často motory e, inovace, ale jsou e, omezovány přílišnou byrokrací. Možná bychom mohli vytvořit nějakou etiketu nebo značku EIT, která by se mohla přilepit k různým e, magisterským a jiným postgraduálním kurzům. Ehm, možná by to univerzity ocenily a pomohlo by to i tomu, že většina partnerů vůbec neví, co to tento institut EIT je. A jde o to, aby tyto fondy požívaly nejen ty nejznámější univerzity, aby to byly ale hlavně i menší univerzity, které budou mít přístup k těmto programům, aby se zajistilo opět, že e, ten program bude přístupnější lidem všude, i v menších regionech. Děkuji vám mnohokrát za trpělivost a za pozornost. ECR. E, Děkuji za ECR. Máme stejného stínového zpravodaje pro oba body. Je to pan Rob Ross. Nahrazuje ho pan Oken. Děkuji moc krát. Bohužel pan Růstu není, protože je na misi ve Washingtonu, ale chtěl bych zdůraznit, že je to pro ně velice důležité a mám přečíst následující, je to jenom šest bodů. Musíme snížit administrativní zátěž, protože nic není pro startupy demo, více demotivující než příliš mnoho papírování jsou kiksy, které fungují dobře a kiksy, které mají potíže. A je potřeba vyměňovat osvědčené postupy. Já bych se chtěl zeptat komise, eh, jestli k tomu dnes dochází a pokud ano, tak jak. EIT eh, e by se měl soustředit na vytvoření inovačního trojuhelníku, jak již bylo řečeno, a nejsme si úplně jistí, jestli ty čistě vzdělávací aspekty jsou nejlepší volba. EIT by měl dostávat výzkum na trh. Pokud jde o geografickou rovnováhu, chtěl bych zdůraznit, že je pro nás velice důležité, aby EIT zůstal především založen na excelentnosti. Pokud jde o synergie s Horizon Europe, souhlasím s tím, že bychom měli hledat synergie, ale co je důležitější, měli bychom hledat překryvy, a to zejména s Evropskou inovační radou. A chtěli bychom se zeptat komise, jak bude eh, překryvům zabraňovat. Pokud jde o finanční udržitelnost, souhlasíme s tím, že bychom měli pomáhat prvním kiksům, které ještě nejsou finančně udržitelné, ale jenom po eh, určitou přechodnou dobu. Toto financování by mělo být podmíněné, protože bychom neměli financovat kiksy, které nefungují. Pan Ross se těší na další spolupráci s vámi a s ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji vám. Děkuji moc krát. Zpravodajkou pro druhý, druhou zprávu je paní Marisa Matias. Chcete něco říct? Prosím. Já to vezmu až nakonec při jednom. Dobře. Pak tu máme tři žádosti o slovo a jako první pan Eller. Děkuji. Kolegové, já bych chtěl připomenout, že se musíme trošku víc dívat na detaily. Když se podíváte na statistiku geografické vyváženosti, tak snadno posoudíte, že to jde pouze do pěti zemích. Když se podíváte na distribuci hubů, tak je ten obrázek značně jiný. A myslím si, že možnost umistovat agendu EIT do těch znevýhodněnějších regionů, eh, tak k tomu je hub ten nejzajímavější prostředek. Protože eh, málo kdy najdete znevýhodněné regiony, kde byste mohli získat úplný obraz, eh, všechno to, co chceme. Účast malých a středních podniků, průmysl, systém univerzitního vzdělávání, silné technické univerzity, to často reprezentují právě Kicks, ale otázka zní, jak to rozmístit, jak to rozprostřít. A je potřeba brát přitom v úvahu huby. Můžete být k hubům kritičtí, ale je potřeba si připustit, ve statisti- že stat- pouze statistická diskuze o kicks je zavádějící. Pokud jde o genderovou otázku, tak ano, o tom jsme hovořili ale eh, ta, kdo jsou účastníci? Jsou to studenti z technických univerzit a my máme obecně problém s ženami v přírodních vědách, máme problém je motivovat a tak dále. Takže měli bychom využít těchto nástrojů, ale měli bychom si uvědomovat, že eh, KICS nemohou změnit demografickou povahu účastníků, kteří přicházejí z univerzit. Takže bychom si měli uvědomit, kde je problém a kde by mělo být řešení. A pokud jde o účast průmyslu a tak dále, tak to bylo politické rozhodnutí úplně na začátku identifikovat například klimatickou nebo energetickou inovaci, protože chybělo podnikatelské prostředí. Pokud chcete se zabývat klimatickou změnou, tak eh, jak si neexistuje nějaký podnikatelský odbyt na trhu. Eh, Byla to vždycky spíš regulatorní záležitost a stává se z toho tržní záležitost. Eh, Pokud jde tedy o klimatický kick, tak je potřeba si uvědomit, že na začátku jsme soustředili mnoho věcí a upustili jsme od původní myšlenky, že bychom chtěli utvořit trojuhelník, který by z podpořil zájem univerzit o inovační a podnikatelské zkušenosti, eh, z dovednosti a podpořili jsme startupy a chtěli jsme účast v průmyslu v inovačních schématech. Já si tedy myslím, že nejlepší ze všeho byla zpráva účetního dvora. Mnoho auditů, které provedla komise, se soustředilo na otázku, jestli byly peníze správně vynaloženy a to v rámci definice, kterou jsme si sami uložili, definice toho, co je úspěch a co ne. Problém ale je, jestli je správná ta definice. A myslím si, že účetní dvůr poprvé vypracoval audit s perspektivou na dopad a to si myslím, že je velice přínosný nástroj, který ukazuje parlamentu, čeho chceme dosáhnout. A da, nesmíme tento nástroj přetížit. Původně mělo jít o evropský MIT a potom jsme snižovali čím dál více ambice a říkali jsme si, dobře, tak evropský MIT to nebude, ale možná to bude něco trošku horšího. A pak jsme začali několika kicks. Nemůžete od rozpočtu 3 miliardy očekávat, že změní systém e, vyššího vzdělání v Evropě a že ho obrátí směrem k podnikatelství a inovaci, když v praxi založíte v Evropě pět kicks. To je, te, to je výchozí bod, ale myslím si, že ten průvodní dokument, který je velmi zajímavý, velmi kritický a poměrně neutrální, to je právě zpráva účetního dvora. A mohlo by jít o vodítko, protože tady se nejenom tady se nespochybňuje pouze počítání hodin a účtů, ale ukazuje se nám tady, jak zaměření na výsledek, na dopad budoucího EIT by mohlo vypadat. Děkuji. Děkuji, pane Elere, a na závěr paní Leitao Markeš. Děkuji moc krát, pane předsedo. Chtěla bych upozornit stručně na tři věci. Za prvé, i IT a KIX byly vytvořeny proto, aby vyřešili nějaký problém. A to problém s tím, jak přenést výsledky výzkumu do implementace. To je problém, který Evropská unie měla a který eh, bylo nutné řešit. A já se přiznám, že eh, se tak docela nevyznám v té problematice a možná se pletu ale nevím, ne, neznám mnoho zemí na světě, kde by ten problém byl vyřešen bez pomoci z veřejných míst. Takováto veřejná podpora samozřejmě nemůže pokračovat do nekonečna, ale je to nutný impuls na začátku procesu. Je to výchozí bod. A za druhé, pokud jde o udržitelnost KICS, tak eh, ne, ne všechny výsledky jsou nutně hned viditelné. Když jsme navštívili některé KIX, tak jsme měli příležitost vidět, kde přesně spočívá přidaná hodnota. Ono to je měřitelné a dá se to sdílet. A v poslední řadě naprosto nesouhlasím. Ne, nemůžeme eh, říkat eh, že některé regiony jsou znevýhodněné a také, ale víme, že v některých regionech existuje excelentnost, jsou tam vynikající výzkumníci a firmy, které jsou ochotné se podílet. A samozřejmě, že tyto komunity se soustředují tradičně v výzkumnických regionech. Je ale potřeba pochopit eh, příčiny tohoto jevu a o tamto řešit problém. Děkuji, paní Banting žádá o slovo, prosím. Děkuji. Já budu mluvit jako eh, zpravodajka stanoviska z výboru KULT. Takže já se na to budu dívat z pohledu školství ale vzhledem k tomu, že se zajímám o vědu, technologii a tak dále, mám, eh, mám v hlavě i ambice ITRE. Mám několik bodů. První se týká úrovně ambicí, tak jak je zapsaná v legislativě. A já musím říct, že ta legislativa mě velmi znepokojila, když jsem ji poprvé četla, protože tam se příliš mnoho ambicí neobjevuje a věda a technologie se nezmiňují téměř vůbec. Ale hovořila jsem s komisí, a s ředitelem EIT a byla jsem ujištěna, že kvalita práce v mnoha oblastech je dobrá a byla bych ráda, kdyby v legislativě toho bylo více napsáno na tom budeme pracovat. Bez invence není co inovovat, takže si myslím, že technické vzdělání je zásadní pro další pokračování EIT. A je třeba pamatovat na to, že jde o institut inovací a technologií. Neprodáváme pouze myšlenky, prodáváme produkty a to produkty, které se dají používat v každodenním životě. Pokud jde o to rozmístění a o rozšiřování, tak to je naprosto zásadní a je potřeba, aby EIT obsluhoval všechny členské státy nebo co nejvíc členských států. Ale je potřeba si uvědomit podporu, je potřeba si uvědomit důležitost vysokých ambicí a vysokých standardů. A proto si myslím, že je potřeba vracet nebo frontloadovat vzdělání eh, do členů eh, ROS. Je potřeba podporovat eh, technické vzdělání a podnikatelské vzdělání ve státech RAS. Lidé jsou v Rumunsku úplně stejně chytří jako v Německu nebo v Británii, ale zkrátka už nemají dlouholeté struktury vzdělávacího systému a právě to bychom měli podporovat a povzbuzovat. A tím se dostávám k financím. Nový financovací model mi připadá velice rozumný. Na rozdíl od ostatních se trošku bojím, že ty rané modely nebyly eh, správně nastavené a že nemají úplný úspěch, ale prosím všechny, aby nikdy nezapomínali na to, že při nejmenším 30% odpovědnosti eh, eh, za EIT e a KIK má vzdělávání. A vzdělávání by nikdy nemělo být provozováno jako zisková činnost. Takže chceme samozřejmě, aby každý kick byl finančně soběstačný a vydělával peníze, ale je potřeba to sladit s potřebou vzdělání a kvalitního výzkumu. A výzkum sám eh, často peníze nepřináší, dokud se ho nezmocní inovátoři. Je tedy potřeba eh, brát opatrně tu ten požadavek na eh, nezávislost a generaci zisku. Pokud jde o otevřenost, tak souhlasím, nemělo by jít o uzavřenou záležitost. A to se přímo týká otázky viditelnosti. Než jsem se já dostala k parlamentu, do parlamentu a dostala na starost tuto problematiku, tak jsem o tom nikdy neslyšela. Byla jsem novinářkou 30 let v Británii, zabývala jsem se vědou a EIT e se ke mně nikdy nedostal. Nikdy jsem na něj nenarazila, což mě poměrně zděsilo. E, a teď mě to zděsilo ještě jinak, protože už vím, jak kvalitní je výzkum, který o tamtud přichází. Nicméně ta viditelnost e, a známost to je něco strašného. Já si myslím, že bychom měli najít nějakou rozpočtovou linii na to zviditelňování, protože je potřeba, protože lidé nebudou žádat o finance z organizace, o které vůbec nevědí, že existuje. Takže je potřeba rozšiřovat povědomí. A právě tak v parlamentu, jestliže si EIT chce uchovat naši podporu, tak eh, se musí chodit na slyšení. A já bych navrhla, aby ITRE žádalo při nejmenším každé slyšení, eh, od každého kiku jedno slyšení ročně. To dávám na zvážení členům ITRE. A konečně se dostáváme k návrhu KULT, tedy k návrhu na KIK CCI. Já toho neřeknu teď příliš mnoho, ale nesmíme zapomínat na to, že jde o technický institut a inovační institut a nesmíme zapomínat na to, že většina příjmů z kreativního a kulturního sektoru dnes pochází z filmů, videoher a streamovacích služeb. A to všechno vyžaduje technické inovace a my bychom na nich měli v Evropské unii pracovat. Spojené království má eh, například eh, studia Harry Pottera a je to úžasné. Dalo by se to něco podobného vybudovat i ve Slovinsku například. Právě tak videohry, v, ve Spojeném království jsou tam desetkrát vyšší příjmy než v rybolovu, ale žádný samostatný výbor pro videohry není. Já si tedy myslím, že to tež by mělo platit i pro zbytek Evropy. Pokud někdo má nějaké otázky ohledně e, kreativního a kulturního kiku, tak se na mě obraťte, ale jinak jsem si velice ráda vyslechla vaše názory a děkuji vám za váš čas. Děkuji, pokud nejsou žádné další žádosti od kolegů. Tak prosím ještě velice rychle. Já bych chtěl zareagovat na to, co říkali kolegové o tom, jak šířit povědomí. Ale ono je to naše chyba, jestliže vytvoří, jestli vytvoříme iniciativu inteligentních měst za 4 miliony euro ale není eh, povinné eh, o to požádat při integraci místního hubu nebo místního kiku, tak proč si u všech všude myslíme, že šíříme nějaké informace? Pokud to mnohem více neintegrujeme, tak jak jsme to dělali s vědou a diplomací, kde poprvé bude hub v Izraeli. A Izraelci jsou velmi podnikatelského zaměření a proč tedy pro Boha si myslíme, že takhle se uh, k někomu dostanou informace, pokud nevytvoříme nějaký most mezi výzvami z horizontu a těmito nástroji. Proč si myslíme, že máme takovýto pákový efekt? Já tedy říkám, že bychom se měli soustředit na EIT, ale otázka zní, jaký je kontext EIT. A jestliže se o tom nezmiňujeme v dalších schématech, tak žádný operační program strukturního, eh, ze strukturních fondů eh, nebude mít na to žádnou vazbu na eh, huby nebo na EIT. Snadno by se dalo říct, pokud chcete žádat o strukturální fondy, tak nám přibližte, jak chcete kombinovat strukturální fondy s EIT protože žádáme od členských států, aby jednu třetinu strukturálních fondů vynakládali na výzkum a vývoj, ale nikdy nás nenapadlo eh, zavést jako povinné kritérium pro operační programy strukturálních fondů integraci hubů a kiků. Takže od toho poměrně omezeného rozpočtu očekáváme, že změní svět, ale přitom nejsme ochotní ho integrovat do mnohem širšího rozpočtu, který by dal této instituci mnohem větší pákový efekt. A potom proběhne audit a ten řekne jenom, jste příliš malý. Dobře, to byla velice dobrá připomínka, ale teď za Evropskou komisi eh, tu vítám paní generální ředitelku Vivian Hoffman, tak prosím podělte se s námi o své názory. Micro, please. Oh, <laughs> uh, Vážený pane předsedo, vážení zpravodajové, členové parlamentu. Já bych vám tedy chtěla, pane předsedo, poděkovat ke zvolení do funkce a děkuji vám také za slovo, abych teď mohla trošičku schrnout jaké novinky a jaká zlepšení komise chystá ve svých návrzích týkajících se e i IT. Jde skutečně o to, abychom upravili ten rámec a aby se tedy dostal do souladu také s programem eh, Horizont Evropa, abychom využili síly eh, a abychom upravili ten model tam, kde to bude potřeba. Pokud je o nařízení, komise navrhuje, aby se upravila tedy eh, ta textová část na základě přepracovaného znění, abychom vyšli v podstatě z výchozího nařízení eh, s tím, že tedy ten text už byl upraven v roce 2013 a že jde o to, aby se v podstatě ty změny podílely na větší zřetelnosti toho textu. Samozřejmě to nařízení v podstatě nepotřebuje úplně tedy změnit, ale půjde samozřejmě také o návaznost na BFR s tím, že tedy máme to sedmileté programové období a je třeba se ujistit, že tady bude návaznost na evropské rámcové programy týkající se inovací a také chceme v podstatě eh, hájit určité dlouhodobé priority vytváření nových kiksů a také tedy podporu těchto činností, čili to v podstatě v rámci SIA je tedy důležitá věc vycházíme v podstatě z velmi tedy solidního základu vyhodnocení důkazů v roce 2007 až do roku 2016, tedy kdy byla zpracována zpráva účetního dvora, která zpracovala studii dopadu, určité novinky, které tady zazněly některé často, je otázka transparentnosti. I IT rozhodně bude podle našeho návrhu zajišťovat, aby KIX plnili podmínky transparentnosti, zejména při vybírání nových členů a přípravě podnikatelských záměrů. Ten finanční model podstatě je nový, který bude souviset s těmi novými cíly pro KIX a pro udržení tedy finanční udržitelnosti KIX. Tento model znamená, že se budou snižovat podíly spolufinancování a aby se postupně tedy e, dospělo k finanční udržitelnosti. Po tomto období 15 let, kdy tedy finanční udržitelnost by měla být dosažena a EIT pak bude mít možnost podepsat tedy memorandum o spolupráci s KIX. Pokud jde o tu otázku regionálních inovací, to by skutečně mělo být součástí strategie a myslíme si, že skutečně půjde o to, abychom zajistili návaznost na KIX, pokud jde o různé instituce v rámci tedy horizontu Evropa, Tady zase půjde o to, abychom tady měli možnost podpory pro vysoká vzdělávací zařízení, vysokoškolská tedy zařízení. 25 rozpočtu v podstatě na tuto novou složku by mělo být věnováno pro specificky určité oblasti a země. Samozřejmě otázka tvůrčího přístupu do roku 2021 a dále tedy návrhy, které se budou týkat v podstatě priorit stanovených za strategického programu, který vyplývá z horizontu. Půjde samozřejmě o účinnost, půjde o odpovědnost a také posilování těch strategických aspektů v rámci řízení KIX. Pokud jde o součinnost a další nástroje, to samozřejmě bychom chtěli zajistit protože to je důležité. A také bychom v podstatě teď do nařízení měli zavést možnost dlouhodobých smluv. V každém případě vám děkuji a rozhodně vám zůstáváme nadále k dispozici pro další informace. Ano, děkujeme mnohokrát ještě předtím, než dám slovo našim kolegům zpravodajům. Chtěla, chtěl bych dát slovo panu Buskovi já jenom pár minut, omlouvám se, ale v podstatě bych chtěl jenom zdůraznit jednu důležitou věc, která je součástí otázek na komisi. Měli bychom najít řešení, abychom se ujistili, že v podstatě skutečně to finančně bude udržitelné v oblasti vzdělávání. To si myslím, že je velmi důležitý Eh, důležitý úsek, kde by KIX měli získávat podporu i po tom roce 2024. Pokud se o to nepostaráme, tak v podstatě ten znalostní trojuhelník bude ohrožen. A také bych chtěl podpořit to, co říkal kolega z Renew to je tedy to regionální schéma inovací. To je také velmi důležitá věc, kterou bychom měli podpořit po roce 2024 a tři KICS, o kterých jste již hovořili v oblasti digitální, klimatické a obnovitelných zdrojů to je skutečně velmi důležité, aby zůstali vlastně ve stejném stavu a aby měli možnosti financování jako v těch 15 prvních letech. Je skutečně důležité zachovat zde stejnou odpovědnost evropských orgánů ve vztahu k těmto všem KIX, Děkuji vám. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pan Iaps ještě. Prosím jenom velmi stručně, ano, jenom stručnou otázku na zástupkyni Evropské komise. My jsme navštívili Budapešť a Vídeň a viděli jsme, že některé z těch společenství, oblast energetiky, klimatu a tak dále, že skutečně odvádějí obrovskou práci, zcela bez pochyby. A mnohé ty KICS už jsou skutečně velmi vzdálené od udržitelnosti, čili ten rok 2023 se blíží, čili v podstatě budeme mít připravené to memorandum o spolupráci. To bych jenom chtěl si vyjasnit. Ano, děkuji mnohokrát. A teď ještě jedna kratičká otázka, jenom velmi krátká otázka na zástupkyni komise. Vy jste říkala, že tam je zahrnutá možnost pracovních smluv na více než 10 let, ale co tedy pro těch 10 lidí, kteří tam jsou od samého začátku? Na ty se to vztahovat nebude, čili ten problém těch deseti lidí, kteří tam skutečně působí od samého začátku, eh, tam je problém s těmi pracovními smlouvami a jejich termíny. Pokud byste, prosím, laskavě odpověděla paní zástupkyně generálního ředitele. Děkuji mnohokrát. Pokud jde o KIX a finanční udržitelnost, ty KIX mají různé podnikatelské záměry, čili v podstatě ty zdroje jejich příjmů jsou velmi od sebe odlišné. Čili to je také jedna z věcí, které nás vedou k tomu, že teď to zamýšlíme jinak v novém textu nařízení, ale znamená to, že v podstatě z hlediska vztahu mezi EIT a KIX a také otázka tedy statutu těch KIX po tom uplynutí daného období záleží v tom, že skutečně půjde o to, abychom zachovali možnost investicí do KIX v určité podobě a proto lze tedy uzavřít to memorandum o porozumění v určitém tedy rozšířeném rozsahu. A to memorandum pro spolupráci může v podstatě stanovit určité povinnosti po uplynutí toho časového období například otázka účasti na eh, podstatě těch eh, průřezových činností a také otázka propojení mezi těmi jednotlivými společenstvími. To si myslím, že je něco, co určitě pomůže, abychom KIX zachovali jako součást eh, celého toho programu inovačního, který teď máme k dispozici. Pokud jde o ty otázky pracovních sil, ano, my se tím zabýváme a odpověď je taková, že podle pravidel, která se uplatňují v rámci služebního řádu, tu situaci zatím nemůžeme řešit jinak a proto navrhujeme v nařízení, aby se té situaci tedy odpomohlo v tom novém období. Ano, děkuji mnohokrát a teď ještě konečný závěr, který vyzvu zpravodaje, aby učinili. Nejprve paní Matias, prosím. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěla na začátku učinit takovou poznámku týkající se poslední odpovědi, kterou nám poskytla zástupkyně komise, pokud jde o pracovní smlouvy. Myslím si, že tady došlo k omylu na straně komise. Myslím, že pokud by tady byla politická vůle, tak by se nám to podařilo vyřešit. Alespoň z naší strany se o to snažíme, protože je to problém, který se týká několika osob, které z důvodu legislativních nedostatků by mohli přijít o práci. Jakožto stínová zpravodajka v oblasti strategie a inovací chci říci, že plně souhlasím s tím, co říkala kolegyně. V podstatě tady nejde o nějaké podstatné rozdíly z hlediska eh, toho kritéria excelence. Ta excelence je v Evropské unii opravdu klíčovým motem. A ten princip excelence, pokud ho dovedeme do konce, tak v podstatě je i právě určitým zdrojem koncentrace. A pokud je o ty nové formy KIX a tedy nová společenství, která budou vznikat, já bych to chtěla podpořit. Pokud jde o nařízení jako takové, já děkuji za připomínky, které zazněly. Nemohu reagovat na všechno podrobně, ale nesmíme zapomínat, že zde jsou důležité věci, které jsme nepřipomínali. Takže v podstatě ty prvky se opravdu od sebe liší. Také se vyskytují v různých odvětvích, působí v různých odvětvích a proto tyto věci musíme řešit také odlišně. Eh, pro každé to společenství zvlášť a potřebujeme určitý politický přístup, který tyto věci zohlední, abychom brali v potaz ty obory, kde působí. Čili skutečně ta společenství nefungují všechna stejným způsobem. Čili je třeba toto řešit odděleně. Teď pokud jde o to říci si, zda EIT je úspěšný či nikoli. Inovace nevzniká od nikud. Je to skutečně něco, co je výsledkem tvrdé práce a hovoříme o instituci, která za sebou má 11-letou existenci. Myslím si, že je opravdu velmi těžké říci, zda je úspěšná či nikoli. Potřebujeme mnohem více času. Potřebujeme zohlednit výsledky, kterých bylo dosaženo. Mnoho věcí skutečně se povedlo a myslíme si, že důležitější jsou tedy výsledky práce než sama existence té instituce jako takové. Pokud jde o velké podniky, jistě, ale potřebujeme se zaměřit i na MSP, protože v oblasti ekonomické MSP mají velmi významnou úlohu. A je třeba, aby se to projevilo i v té práci abychom se skutečně zaměřili tedy na to, co je pro EU charakteristické. Čili nesmíme opravdu zapomínat na to, že hlavní páteří ekonomiky EU jsou právě malé a střední podniky. Je tady otázka i toho zeměpisného vyvážení, o tom hovořila celá řada kolegů. A také si myslím, že skutečně teď máme vynikající příležitost, abychom dospěli tady k velmi dobrému textu nařízení. Doufám, že se nám podaří posílit úlohu i IT a zdůraznit to, co tady již funguje, ale co by mohlo fungovat ještě lépe, pokud by institut skutečně měl k dispozici dostatečnou kapacitu a pokud by působil v prostředí, kde bude politicky tedy nastaven ten systém tak, aby se mohl v plné míře rozvíjet. Děkuji skutečně za poznámky, které učinili všichni kolegové a doufám, že budeme moci velmi úspěšně spolupracovat. Ano, děkuji mnohokrát, paní Carvalho teď. Já bych chtěla nejprve poděkovat paní Matias, eh, spoluspravodajce a také tedy stínovým zpravodajům za jejich podněty. Já myslím, že jsme opravdu na velmi podobné vlně, že nám jde skutečně o tu vyváženost genderovou, zeměpisnou. To tady vyjádřili kolegové také větší vyváženost z hlediska znalostního trojuhelníka. Myslím si, že to také zazní v té zprávě to tam zdůrazníme. A pak je tady otázka důležité práce na tématu zachování excelence jakožto důležitého kritéria a skutečně se snažit tedy zaměřit na ty oblasti, kde ta excelence skutečně vzniká, abychom toto kritérium byli schopni mnohem lépe zohlednit. Myslím si, že skutečně je třeba, abychom tomu věnovali zřejmě více času, abychom také podrobněji prodiskutovali otázku eh, té druhé skupiny kiků a abychom skutečně zaujali kryt, nebo zaujali postoj, tedy který zohlední spravedlnost, abychom měli vyvážená kritéria abychom lépe tedy přispívali ke vzdělávání, abychom také zohlednili to regionální hledisko, jak tady zaznělo. Čili ano, máme před sebou ještě určitou práci, ale myslím si, že skutečně jsme teď schopni eh, v tomto prostředí dále pracovat. Máme tady ještě tady určité návrhy, které vezmeme v potaz při přípravě zprávy, takže v každém případě všem moc děkuji. Ano, já také velmi děkuji. A tím v podstatě můžeme ukončit diskuse na toto téma. Dalším krokem bude tedy konzultace která se bude týkat té zprávy 18. až 19. března a potom 27. až 28. dubna budeme hlasovat v ITRE a tam uvidíme, zda tedy to budeme potom moci také vzít na plenární zasedání k hlasování. Nyní se pokusím to trošičku urychlit, ale v každém případě máme ještě čas na dialog, na otázky a odpovědi podstatě půjde tedy o stav uplatňování eh, směrnice týkající se eh, sítí v rámci informačních technologií a máme tady zásobce DG Connect. Čili já teď poprosím, aby se zástupce dostavil k nám abychom si mohli vyslechnout stanovisko Evropské komise. Víme, že v podstatě pokud je o zabezpečení těch eh, systémů, bylo v roce 2016 přijato, potom v roce 2019 došlo k transpozici a v roce 2021 tedy mají být předány další podklady a máme tedy, měli jsme tedy do listopadu tohoto roku, abychom v podstatě mohli připravit i provozovatele, například v oblasti dopravy, v oblasti elektřiny, v oblasti digitálních struktur, eh, systémových služeb. Komise také nedávno vydala svoji zprávu a ta první zpráva se zaměřuje na to, jak členské státy provádějí vlastně identifikaci provozovatelů těch zásadních služeb, zásadně důležitých služeb a já chci požádat pana Boratinského, aby se teď k těmto otázkám vyjádřil, stejně jako k dalším otázkám, které se týkají této směrnice. A v okamžiku, kdy bude hovořit, tak v podstatě bych ho poprosil o dodržení asi desetiminutového vystoupení a potom budeme mít v podstatě jenom jedno kolečko vystoupení, abychom skutečně tedy skončili ve tři čtvrtě na pět. Takže prosím, pan Boratinský má slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Díky za to, že jste dali komisi slovo. Tato směrnice pro nás je v zásadě pilířem kybernetické bezpečnosti, respektive právním rámcem pro tuto bezpečnost. Je to první legislativa svého druhu, která byla v EU přijata. Nebylo to vůbec snadné, to vyjednávání. Trvalo to více než tři roky. Evropský parlament zde hrál velice důležitou roli. Při úspěšném dokončení tohoto procesu. Od té doby jsme to urychlili. Eh, Cyber Security Act trval jenom rok a půl. Dovolte mi stručně připomenout, že tato směrnice hovoří o třech tématech. Jde o to, abychom měli nějaké základní kapacity na úrovni členských států a Evropské unie. Dále Máme firmy v kritickém sektoru, které v podstatě vytvářejí rizikový management a oznamují důležité incidenty. A za třetí, třetí část té směrnice se věnuje mechanismům pro spolupráci na úrovni EU. Takže ta směrnice byla přijata v polovině roku 16. Datum transpozice bylo v květnu 2018 transpozice byla poměrně velká výzva pro celou řadu členských států, ale přesto do září letošního roku všechny členské státy oznámily plnou transpozici. Takže eh, zatím tedy nemáme velice detailní obrázek o stavu té transpozice, ale ten základní práh byl již naplněn a eh, musíme zajistit, že všechny prvky základní legislativy pro transponování té legislativy jsou k dispozici. Pan předseda hovořil o nedávno zveřejněné zprávě ohledně identifikace operátorů nebo provozovatelů zásadních služeb, což je jeden z problematičtějších prvků směrnice, Mm, dostali jsme se tak do vlastně unikátní situace, protože směrnice NIS je směrnice, která byla přijata na základě eh, článku 114, tedy článku pro vnitřní trh, jakožto právního základu, ale eh, cílový rozsah té směrnice, tedy té cílové firmy, to je výsledek identifikace případ od případu na straně členských států. Jak parlament a komise tehdy při vyjednávání si dělali obavy ohledně možného dopadu eh, co do fragmentace trhu. A proto tady máme hodně specifickou doložku, která žádá, aby komise připravila takovouto zprávu, která hodnotí konzistentnost aplikace NIS ještě předtím, než dojde k plnohodnotnému přeskumu, což nastane nejpozději v květnu 2021. Členské státy měly 6 měsíců navíc, aby identifikovali tyto zásadní operátory, eh, takže ten, ta lhůta byla v listopadu 2018. My jsme o 6 měsíců později měli vypracovat zprávu, ale opět i zde došlo ke spoždění vzhledem k tomu, jak komplexní ten proces byl. Takže my počkáme na to, až budeme mít komplexnější obrázek o situaci. Tím pádem tedy nastalo sedmiměsíční spoždění, zpráva byla vydána na konci října. Doporučuji vám, abyste si ji přečetli. Když se podíváte na závěry dané zprávy, tak ta zpráva v zásadě identifikuje určité mezery co do konzistentnosti identifikace těch operátorů. Hovoříme-li o konzistentnosti, jde hlavně o to, že obvykle bychom očekávali, že firmy, které fungují v finančním, energetickém nebo bankovním sektoru, to, to, to je pokryté tou směrnicí, které by obvykle měly podobnou škálu služeb, podobnou velikost, by obvykle byly identifikovány jako takovýto operátoři, anebo také ne, pakliže třeba nejsou ze systémového hlediska tak důležití. My jsme se zaměřili na informace, které jsme obdrželi z členských států. Tam šlo o identifikaci těch zásadních, z, zásadních služeb, které ty firmy poskytovaly. A e, mezi členskými státy jsme viděli značné rozdíly v přístupu, například co do granularity celé věci. Takže například někde máte velice obecnou definici, e, co to je ta kategorie, třeba obecně se řekne elektřina nebo dodávky elektřiny, ale jindy je to mnohem detailnější, ta prezentace těch služeb a hovořilo by se například o eh, přenos elektřiny, výroba elektřiny, distribuce elektřiny. Nechci vás nudit podrobnostmi, ale toto je jeden z těch prvků, kde jsme zaznamenali určité diskrepance. Za další, členské státy používaly různé Prahy, já nevím, třeba eh, co do objemu produkované elektřiny nebo co do eh, počtu připojených autonomních systémů. Například podíváte-li se na internetové uzly. A opět i zde byly výrazné rozdíly mezi členskými státy. Ve finále to byl hodně různorodý systém, co do jenom, když nic jiného, počtu identifikovaných firm jakožto poskytovatelů zásadních služeb. A výsledek této analýzy myslím, bude dotažen, až budeme mít konkrétní přehled o tom, co se děje v členských státech, až budeme mít hotovou hloubkovou transpozici. Ale už v této fázi vidíme, že k fragmentaci dochází do určité míry a to může ovlivnit eh, implicitně nepřímo kybernetickou bezpečnost, protože tady jsou určité přeshraniční závislosti a může to ovlivnit i rovné podmínky pro všechny, protože opět firmy v některých zemích budou eh, předmětem určitých omezení z této směrnice vycházející a jinde to tak nebude. Tak, eh, teď eh, se zaměřujeme na národní transpozici v praxi. Jinými slovy, já se svým týmem navštěvujeme jednotlivé členské státy. Teď máme hotovou polovinu návštěv, hovoříme s tamními orgány, ten systém je poměrně komplexní v některých zemích, ale to je eh, menšina států. Někde je jeden centrální jeden centrální úřad a jinde to je decentrální. To znamená, je tam nějaký centrální regulátor a tento má všechno na starosti. Takže opět hovoříme s příslušnými orgány na vládní úrovni a zároveň separátně eh, hovoříme se vzorkem firem, které jsou tou směrnicí pokryté. Jinými slovy, máme poměrně obsáhlý vhled do celé věci profesionálně. Je to velice plodné cvičení, protože vidíme, velice uspokojivé cvičení, protože vidíme dopad směrnice NIS v terénu. Například v jednom členském státu mi řekli, že díky směrnici NIS mohli nabrat čtyřikrát víc expertů na kybernetickou bezpečnost a mohli zajistit, že ta směrnice bude skutečně implementována. V jiném členském státě jsem hovořil s odborníky na kyberbezpečnost na úrovni firem a ti nám říkali, že díky transpozici směrnice NIS poprvé v historii je správní rada konečně bere vážně a dává jim adekvátní rozpočet. Takže ten efekt v terénu vnímáme. A samozřejmě vnímáme také to, že je potřeba udělat ještě daleko více. Jsou země, kde je stále ještě potřeba přijmout dodatečné eh, směrnice, je potřeba přijmout sekundární legislativu a tak dále. Takže i když eh, v roce 2016 byla ta směrnice přijata, stále ještě i dnes jsme v poměrně rané fázi její implementace. Jak říkal pan předseda, Datum přeskumu je v podstatě květen 2021. Takže nejpozději tehdy bude naším záměrem tuto směrnici přeskoumat. Eh, komisař Lebreton eh, na svém slyšení vyjádřil záměr tento nástroj nejpozději v květnu 2021 zrevidovat. Eh, poslední věc, kterou bych snad chtěl zmínit v kontextu implementace této směrnice, je fungování Eh, toho orgánu, který ta směrnice vytvořila a jeho spolupracující skupiny. Je to v podstatě úspěšný příběh. Členské státy spolupracují na harmonizaci svých národních postupů a vyměňují si zkušenosti. A eh, tento orgán eh, se stal hlavním politickým koordinačním orgánem na úrovni členských států ještě nad rámec Eh, samotné implementace směrnice NIS. A možná nejprominentnější příklad celé věci je nedávná činnost v oblasti zabezpečení sítí páté generace, tedy tzv. sítích 5G, což má spolu, eh, kooperační skupina NIS na starosti. Komise to podporuje. ENISA společně se svým man- novým mandátem a v rámci Cyber Security Act také hraje velice důležitou roli při pomoci členským státům s implementací této věci. Takže eh, sice pokračujeme v dalších iniciativách, ale zároveň směrnice NIS je eh, v první řadě potřeba řádně implementovat. To je naprosto zásadní. Je potřeba, aby tomu bylo přiřazeno dostatek pozornosti, politické pozornosti, ale i prostředků. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme vám za toto vysvětlení a za to, že jste plus minus respektoval čas. Máme dvě žádosti o slovo. Pokud se nehlásí nikdo další, anebo naopak, pokud někoho něco napadne ještě po těchto dvou eh, projevech, tak se můžete přihlásit. Začne paní Pilar del Castillo. Bez mikrofonu. Děkuji vám mnohokrát. Všichni si velice vážíme toho, že jste nám řekli, jak vypadá implementace této směrnice a jak jsme se posunuli a kam. A děkujeme vám za vaše závěry. Myslím si, že je velice jasné, alespoň tedy podle eh, vašich závěrů, že členské státy mají různé metodiky a různé interpretace toho, kdo to je ten poskytovatel zásadních služeb. A to vede ke fragmentaci. A to je pravý opak toho, co bylo naším cílem s touto směrnicí. Takže pokud to tak je, tak eh, přeskum a přizpůsobení směrnice NIS, eh, konkrétně jejího rozsahu a zlepšení spolupráce mezi členskými státy a jejich orgány je naprosto zásadní. To je něco, co prostě musíme řešit. Ještě v tomto legislativním období, ale ne až na konci legislativního období. Co nejdříve. Jsou to problémy, které je potřeba vyřešit. V tomto smyslu si myslím, že by možná nebylo špatné eh, přemýšlet o nařízení spíš než o směrnici, protože eh, se směrnicemi jsou určité problémy, zejména v tom, že prostor pro interpretaci je příliš široký a eh, hovoříme přitom o oblasti, kde více než kde jinde je potřeba postupovat rychle a interpretovat celou věc poměrně jednoznačně. Takže myslím, že by bylo zajímavé a vhodné, když by ta revize přišla s nařízením na místo směrnice. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Delka Stynio. Pan Kristof má slovo. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o vnitrostátní agenturu v Bulharsku, ta se stala obětí útoku a po tomto útoku hackerů eh, byly odhaleny údaje, které se týkaly pěti milionů občanů. A v důsledku toho byly v podstatě eh, právě vzneseny otázky týkající se návštěv komise a zda komise již byla v Bulharsku a jaké tedy máte podněty. And, uh, děkuji vám mnohokrát. Paní Virkunen má slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám za prezentaci. Když hovoříme o kybernetické bezpečnosti, je velice důležité, abychom ji zohlednili na všech úrovních, to znamená ve firmách, v členských státech, na evropské úrovni a já bych se ráda chtěla zeptat, zda a kde vidíte největší rizika, kde bychom měli více jednat. Je nějaký sektor ve společnosti nebo v průmyslu nebo v každodenním životě, kde nejsme dosti činní, hovoříme-li o kybernetické bezpečnosti, nebo je nějaká úroveň, ať už úroveň členského státu, nebo na úrovni firem, nebo, nebo jinde, kde bychom opět měli být aktivnější. A nebo jsou nějaké technologie, na které se musíme zaměřit. Vy jste zmínil technologie 5G, jsou ještě nějaké jiné, eh, o kterých bychom měli vědět, že tam jsou nějaká nová kybernetická rizika? A dále, jaký je váš názor na to, zda provádíme dostatek školení a testování v členských státech a v jednotlivých organizacích eh, v tom smyslu, abychom byli náležitě připraveni na všechna možná kybernetická rizika, která nám hrozí. Děkuji vám. Díky. Pakliže nejsou další žádosti o slovo, tak eh, vás poprosím, pane kolego, abyste zareagoval na tyto tři poznámky a poprosíme vás také o vaše závěry nebo o poznámky na závěr. Barbara. A ještě moment, moment. Pan Klaus Buchner. Prosím. Já se omlouvám, já jsem myslel, že mě vyvoláte. Máme dvě různé oblasti a na to musíme být eh, opatrní. Jedna je ten eh, běžný způsob nebo legální způsob, jak se data dostávají ke třetím stranám a druhá je ten nelegální způsob. A ten nelegální způsob, to je něco, co nemůžeme vyřešit takovouto směrnicí. Jak říkám, ze své podstaty je to nelegální způsob a možnosti nelegálních transakcí dat jsou obrovské. Jak jistě víte. Například celá ta věc kolem Huawei, ale nejenom to. Zde v Evropě máme systém přenosu osobních údajů nelegálním způsobem, na který se, řekněme, nahlíží hodně kladně ze strany vlád. Nic proti tomu každopádně nedělají. A myslím si, že toto je dobrý způsob, jak tu diskusi začít, ale nesmí to být její konec. Je potřeba s těmi nelegálními transfery dat skoncovat a dochází k ním všude po Evropě. Děkuji vám. Děkuji vám. Prosím, máte slovo, pane kolego. Děkuji vám za všechny příspěvky do diskuse. V první řadě chci eh, poděkovat paní Delka Stidio za její komentáře. Ona naše snahy v této oblasti podporovala, zejména co se týká Cybersecurity Aktu. Asi víte, že v kontextu přeskumu jsou na stole všechny možnosti za běžných okolností, takže my rozhodně analyzujeme, zda je nejvhodnější způsob, jak zajistit harmonizaci eh, ten či onen. Mohu říci, že ze strany členských států je určitá snaha pracovat tímto směrem, ale v rámci těch takzvaných soft opatření, to znamená různé pokyny eh, o notifikacích, výměny postupu a tak dále. Ale uvidíme. Uvidíme, jaký bude výsledek celé věci. Máme pouze jednu oblast směrnice, která je harmonizována to souvisí s těmi takzvanými DSP, to znamená poskytovateli digitálních služeb, cloudové služby a tak dále, ale jinak jsme měli to, čemu říkáme eh, light touch přístup, to znamená, že se do ničeho moc nehrneme. Každopádně, díky za váš názor a eh, samozřejmě spustíme velice širokou konzultaci, abychom zohlednili názory parlamentu na tato témata. Co se týká otázky Bulharska, ano, víme o tom velkém incidentu. Byli jsme kontaktováni tamními orgány a proběhla určitá výměna názorů v rámci eh, eh, sítě CCR, což je eh, síť akčních týmů z členských států, což je takové rozhraní, kde si vzájemně pomáháme. V této fázi vám mohu říci, že nedávno jsme Bulharsko navštívili, ale eh, zatím nic nekomentujeme individuálně. Co do našich zjištění jsme stále ještě v rané fázi a ta zpráva celkově bude jaksi obecnější. Takže v této fázi vám k tomu bohužel nemohu říci nic dalšího je jasné, že zde je problém s různými stupni vyzrálosti systémů v Evropské unii. To mimo jiné byl ten původní důvod, proč jsme s tou směrnicí vůbec přišli, protože jsme velice často říkali, že je velký rozdíl například v zemích, kde toho hodně museli udělat. Už se to také děje, ale ještě to zatím nestačí v kontextu diskuse o programu té eh, kooperační skupiny. To konec konců také byl nápad Evropského parlamentu v rámci vyjednávání. Pokud si dobře vzpomínám, eh, že šlo o to, abychom zajistili, že spolupráce mezi členskými státy bude, řekněme, hmatatelnější, bude monitorovatelnější, tak jsme vytvořili ten dvouletý dvouletý eh, pracovní program. Takže to byl ten Ehm, já nevím, šlo o takový, řekněme, Erasmus pro ehm, úředníky v oblasti kyberbezpečnosti. I pro takovýto program jsme zajistili financování. Příští rok to bude spuštěno. Máme také návrh začít s peer review, to znamená s tím procesem, jak zvýšit celkovou úroveň v této oblasti. A opět ani to nebude úplně jednoduché, protože jsou stále velice pevně zastávané názory, že kyberbezpečnost se dotýká národní bezpečnosti a jinými slovy ne všechno může být předmětem otevřené diskuse na úrovni EU. Co se týká vaší otázky, rád bych řekl, že to cvičení kolem směrnice NIS nám ukazuje jednu věc. Máme různou úroveň eh, zralosti mezi jednotlivými sektory. My slovy můžeme říci, já nevím, zeptáte-li se na zprávu rizik, tak můžete jen velice těžko porovnávat sektory, kde se rizika materializovala na eh, jaksi v rané fázi, protože to by se mohlo přesunout ve velké ztráty a to byl sektor finanční. A podíváte-li se na různé jiné sektory, nebo banky versus nějaké jiné instituce, tak právě ty banky a finanční instituce jsou asi ty instituce s nejpokročilejší kybernetickou obranou. Vnímáme také velkou míru činnosti na evropské úrovni, například v rámci SSM eh, ze strany Evropské centrální banky a podíváte-li se do členských států, tak se to dobře rozpozná. Když hovoříte s odborníky na kyberbezpečnost v bankách, oni jsou velice často hodně, hodně napřed. Například eh, na druhém konci té pomyslné škály jsou nemocnice, protože tam je objem dat, každodenní dat, objem dat eh, obrovský. Jsou to e, data pacientů, různé anamnézy a tak dále a stále více a více se spoléhá na různé procedury, já nevím, i u chirurgických zákroků, nebo i jiného provozu nemocnic, tam ta infrastruktura je zastaralá, takže riziko je vysoké. Takže toto je oblast, kde vidíme, že těch pomyslných domácích úkolů máme ještě spoustu. A nemocnice ze své podstaty nejsou tak bohaté jako banky. Navíc. Takže to je oblast, na kterou se budeme muset velice pečlivě zaměřit. E, veřejná zpráva e, jako taková do rozsahu této směrnice nespadá. Byla to součást původního návrhu komise, ale členské státy to neakceptovaly. Vidíme, že v několika členských státech se to přesto stalo v národní transpozici, ale to je, myslím, něco, s čím se budeme muset vypořádat do budoucna. Každopádně členské státy provádějí národní opatření, aby chránili své vlády, ale i své místní samozprávy. Co se týká ostatních technologií, no, řekněte si, co chcete. Samořídící se auta, umělá inteligence, 5G, to jsou všechno příklady oblastí, kde kyberbezpečnost bude hrát naprosto zásadní úlohu a e, bude to součást jak, jaksi e, zodpovědného nasazení těchto technologií v první řadě. Co se týká té poslední otázky, e, vám mohu říci, že ať už uděláme v rámci směrnice NIS cokoliv, jde o kybernetickou odolnost. Jde o to vytvářet různé zábrany, překážky a obrany a způsoby, jakým, jakými mohou firmy, veřejná zpráva a jiné organizace se lépe chránit přes kybernetickými incidenty. Dovolte mi zdůraznit, že v médiích se občas hovoří pouze o kybernetických útocích, ale směrnice NIS je v podstatě nástroj, který hovoří o všech druzích rizik dochází k poměrně vážným incidentům, které nejsou důsledkem nějakého útoku. Jsou to incidenty, které například zasahují řízení letového provozu a ty často vznikly zkrátka a dobře v důsledku špatného peče, špatného updateu softwaru. A to je potenciálně také velmi vážné kybernetické riziko. Takže jde o to, že směrnice NIS to je hlavně obrana, obrany schopnost na úrovni firmy. Ale samozřejmě máme zde také celou tu oblast samotného boje proti kybernetické kriminalitě a k tomu máme separátní právní rámec, přičemž sledování nelegální aktivity, e, sledování trestních činů, to je jedna z věcí, která je definována podle evropského práva to je směrnice proti útokům na informační systémy z roku 2011, která byla v nedávné době revidována a i toto je oblast, která je velice důležitou součástí naší preventivní strategie v oblasti kybernetické odolnosti. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane kolego, za vaše komentáře. Toto je velice vážné téma, je to velice závažná problematika, kterou zde řešíme. Eh, a eh, musíme se ze všech sil vynasnažit dále rozvíjet digitalizaci a posilovat kapacity při tvorbě umělé inteligence a kritické infrastruktury a nejenom u ní. To téma bude zkrátka daleko více viditelné do budoucna. Musíme členským státům pomáhat, aby eh, jejich kroky odpovídaly našim požadavkům, aby všichni byli v bezpečí. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří eh, velice trpělivě vydrželi až doteď, až do samotného závěru našeho zasedání. Myslím si, že s tím můžeme naši schůzi uzavřít, než začne schůze koordinátorů, která bude zahájena v pět hodin. A uvidíme se zítra dopoledne, kdy proběhne výměna názorů s komisařskou pro energetiku v 9 hodin zítra dopoledne. Zatím vám děkuji za pozornost.